Liebe Kolleginnen und Kollegen, kolegyně a kolegové, měli bychom se pustit do práce. Ještě eh, nás tady tolik není, ale přesto nechceme vytrestat ty, kteří přišli na čas, takže vás tady srdečně vítám na prvním zasedání po letní přestávce. Doufám, eh, že za sebou máte báječné léto a eh, jste připraveni, načerpali jste nové síly na úlohy, které nás eh, tento rok čekají. Nejdříve bych přivítala nového člena na našem výboru. Pana Mesiuze už jsem vítala stočně posledně. Je to následník Andrewa Luera, A teď ještě eh, představím nového náhradníka za kolegyni Komodiny. Je tady eh, Francis Zamit Dimech. Doufám, eh, že to správně vyslovuji. Vítejte srdečně na našem výboru a budeme se těšit na dobrou spolupráci. Takže teď se dostáváme rovnou k bodu 1 a přijetí pořadu jednání. Tady bych vás ráda pozornila na jednu drobnou změnu oproti původnímu plánu na eh, základě žádosti paní Libacké eh, rozprava s komisí eh, k tématu modernizaci vzdělávání ke v EU. Začneme až 15.30, ona teprve teď přistála v Bruselu. Já myslím, že jako zpravodajce bychom jim měli dát příležitost být tady. Takže doufáme, že dorazí do půl čtvrté. A pak se eh, a proto tedy eh, se pustíme do eh, zprávy o skupiny, skupiny pro monitorování Brexitu. Pan Zdrojevský už je tady. Takže můžeme to takhle udělat, nebudete tady mít námitky. Není tomu tak, takže eh, považuji eh, pořad jednání za schválený. Teď bod číslo 2, přijetí zápisu ze zasedání, návrhy eh, protokolu ze zasedání nebo zápisu ze 4. května, 21. 22. června a 29. června naleznete v podkladech. Máte už teď nějaké připomínky k těmto zápisům? Očividně tomu tak není, takže navrhuji aby jak obvykle eh, zápise, zápisy byly považovány za přijaté, pokud nebudou podány žádné námitky během tohoto zasedání. I tady nikdo nic nenamítá, takže bod číslo 3, oznámení eh, předsedy. Dnes máme k dispozici tlumočení eh, do následujících jazyků francouzštiny, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, est estonštiny, maďarštiny, polštiny, bulharštiny a rumunštiny. A jako vždy vás chci upozornit na to, že naše zasedání je přenášeno po internetu. Dále bych vám eh, chtěla, eh, bych vás chtěla upozornit na eh, závěry koordinátorů z 11. července na to, že byly 12. rozeslány všem 12. července e-mailem a nebyly eh, podány ve lhůtě do 14. července eh, žádné námitky, takže jsou považovány za přijaté. Nové členy už jsem eh, představila a teď tady mám něco, co není tak radostné. Chtěl bych říci něco k vývoji v celkovém rozpočtu na rok 2018. Rada a teď navrhuje zkrácení prostředků celkem o 6 milionů eur v eh, programu QT4 eh, jako na rok 2018 1,5 eh, z toho by mělo být ušetřeno v podprogramu Média a 4,5 milionů v programu Kultura. Kult, pokud jde o média, naopak žádal o navýšení o 13 milionů a v oblasti kultury o 14,5. když eh, oproti eh, návrhu komise. Z těch eh, čísel je zřejmé, že parlament a rada jsou tady hodně daleko od sebe. A nemůžu si ušetřit poznámku, že mám dojem, že rada důležitost programu a jeho působení v jeho celé šíři a hloubce prostě nepochopila. V době rostoucího nacionalismu a populismu eh, krátit právě tady, kde eh, nám opravdu chybí instrumenty k eh, reflexi a v uvědomování si společných hodnot ve společném kulturním prostoru, to si myslím, že není uvážené, ale dokonce výslovně hloupé. Víme, že program média je mnohem více poptáván ve všech oblastech, než je k dispozici prostředků. To vede k vysokému míře odmítání a pokud bychom chtěli odmítat ještě více, tak musíme postupovat podle rady, ale zase, že ty programy vlastně prostě v roce 2017 jsme neměli dost ani se, ani se, se, nikdo neptal, proč. A, a myslím si, že rada Eh, vlastně se nedověděla, že revidovaný pracovní plán na rok 2017 eh, byl přijat velice pozdě a proto se těžko hospodařilo s těmi prostředky. Takže teď najednou eh, říci, no podívejte se, takhle by to nešlo dále. Já si myslím, že tohle je prostě drzost teď to škrtnout. Navrhované mm, krácení prostředků Eh, pokud jde o eh, krácení eh, na prostředku na rok kulturního dědictví 2018, no tak asi si vzpomínáte, že 4 miliony nových peněz mm, bylo dáno k dispozici na rok kulturního dějství. Potom ty peníze se z programu, pod programu Kultura, kde už jsme je dali k dispozici, zase znovu stáhly a to já si myslím, že je tak trochu perfidní. Hmm, jako výbor pro kulturu si tohle prostě nesmíme nechat líbit. Možná, že je dobře, eh, že ty peníze eh, máme k dispozici na rok kulturního dějství, je to evropsky viditelné, ale eh, zároveň nízká úspěšnost v těch podpůrných programech, pokud je o počet žádostí, je jasná a ještě to škrtat dále, to je nemožné. 11 dostalo eh, podporu v roce 2016, 89 eh, eh, tedy podpořeno nebylo žádostí. A to ne proto, že ty programy by byly špatné, ale prostě, že na ně nebyly peníze. Krátce řečeno, takhle to nejde dále. A v dalších rozpočtových vyjednáváních bych vás ráda poprosila o vaši podporu na všech eh, vašich frakcích tak, aby tato eh, radou navrhovaná rozpočtová krácení v parlamentu nebyla podpořena a abychom i nadále bojovali za navýšení těch prostředků, tak jak jsme navrhli. Já doufám, eh, že tady všichni všemi silami pomůžete tak, aby ten útok na kulturu radou byl odvrácen. Dobrá, uvidíme, co přinesou další vyjednávání. Ale upřímně řečeno musím říci, že jsem byla hluboce otřesena, když jsem tohle slyšela, co tady rada navrhla. A, a rozhodně a, jsem vám to chtěla takhle říci, abyste to také věděli. Tolik tedy k mému sdělení předsedkyni a myslím, že bychom se rovnou měli brhnout do bodu na bod 4 a, a sice e, zpravodajství e, nebo zpráva o e, v naší monitorovací skupině pro Brexit v roce 2017 byl jmenován Bogdan Zdrojevský jako zpravodaj našeho výboru pro Brexit a člen příslušné skupiny. Já jsem poprosila pana Zborevského, aby připravil Eh, na, pro nás průběžné spravodajství, když je to relevantní pro výbor pro kulturu. Eh, jak asi víte, eh, už proběhla tři vyjednávací kola. Třetí kolo proběhlo v minulém týdnu. Celá řada pozičních dokumentů k řadě témat byla zveřejněna a skupina pro monitorování Brexitu a výboru pro kulturu zasedla poprvé v červenci a proto bych ráda poprosila pana Zdrojevského, aby nám eh, řekl aktuální věci a možná, že bych jste mohl ztratit i několik eh, slov ke způsobu práce eh, monitorovací skupiny výboru pro kulturu pro Brexit. A co považujete za nejdůležitější milníky ve vaší práci, pane Zdrojevský? Máte slovo na nějakých pět minut, prosím. Děkuji. Já a samozřejmě můžu uh, mluvit i déle, tak aby uh, to stihla ještě paní Libacká tady, ale uh, každopádně se uh, poprosím, uh, pokusím pohovořit koherentně mm, a krátce. Těch dobrých informací není mnoho, kdybych bylo více, měl bych uh, toho tady více pro vás, ale je to tak. Každopádně pracovní skupina, která má sledovat celý eh, proces Brexitu, má eh, právě tři eh, pravomoci. Jenom tři. A, bude se starat o to, bude se snažit o to, aby je využila, čili příprava a zprávy výboru k věcem týkajících se kultury, pokud je o Brexit, potom reakce na návrhy, které se týkají naší oblasti, to může vyplývat z těch vyjednávání a třetí kompetence se týká eh, projednávání dokumentů a informací, eh, které se týkají i eh, samotných vyjednávání ve věcech Brexitu, které jsou tedy předmětem našeho zájmu. Jak to říkala paní předsedkyně, hm, zatím proběhla tři vyjednávací kola a Vlastně eh, dvě, eh, protože to první 19. Eh, června bylo vlastně jenom takovým zahájením vyjednávacího procesu a tam se žádné technické otázky neotevíraly. Zatímco ta kola 17. července a 28. srpna to byla skutečně první vyjednávací kola. 17. července se neotevírala žádná otázka, eh, která by spadala do našeho eh, zájmu nebo kompetence, ale 28. srpna už tomu tak bylo. Já eh, bych chtěl důrazně sdělit, že vyjednávání o Brexitu probíhá za značně nekomfortních podmínek. Je tady velká zátěž, pokud jde o nedostatečnou přípravu a proto ta vyjednávání se vyznačují sáhlou anarchií procedurální, což eh, nepřeje příliš dobrým pracovním výsledkům a pokud je o naše věci, eh, základní věc, která se řešila na třetím kole vyjednávání, tak to se týká uznávání profesních kvalifikací, čili diplomů. A mohu říci, že na poslední chvíli v rámci toho vyjednávání bylo uznáno, že to, co bylo eh, doposud uznáváno, se bude uznávat i nadále. Čili lze říci, že ty diplomy, eh, které eh, budou získány, nebo byly ještě získány, nebo ještě budou tedy získány před ukončením eh, Brexitu nebo provedením Brexitu budou uznány, budou uznávány i po Brexitu. To je eh, nevelký výsledek, ale je to výsledek. Zatímco eh, otázka, která ještě není vyřešená, je, co se bude dít se studenty nebo uční, kteří budou na školách a učilištích během Brexitu. Jestli studium, které ukončí potom po Brexitu bude vzájemně uznávané. Já vám připomenu, že pokud víme, tak eh, velká skupina eh, mladých Evropanů studuje v Velké Británii a o mnohem méně Britů eh, studuje v celé Evropě. Čili tady máme zásadní rovnováhu. A z téhož důvodu je mimořádně důležité, abychom si tady hlídali své zájmy. Je to eh, důležité proto, že se to týká těch nejmladších, nejmladší generace eh, citlivé na eh, takovéhle dění a aktivity. Pokud jde o připomínky obsažené v tom posledním dokumentu, tak máme připomínky, které se týkají statusu a výšky plateb, které by studenti ze ženských států měli platit na univerzitách ve Velké Británii po Brexitu. Ale to jsou jenom eh, tedy připomínky nebo eh, respektive takhle, to jsou eh, jenom konstatování ohledně stavu, zatím tam nejsou žádné návrhy řešení. Velmi zajímavé může být vyjednávání naplánované na 18. září. Po té, co dostaneme materiály z tohoto vyjednávání, plánuji další zasedání naší monitorovací skupiny, abychom se tedy zabývali výsledky eh, z tohoto kola vyjednávání a abychom analyzovali ještě eh, to předchozí kolo, které už proběhlo a zjistili, jestli to navzájem bude zapadat do sebe. Jak eh, vypadá postup naší práce? Nejdříve navrhuji našim členům, abychom se zaměřili na své kompetence. Naše monitorovací skupina už bude mít takovou situaci, že eh, se pokouší hm, eh, někdy nám navrhovat eh, témata, která nesouvisí s našimi kompetenci, s kompetencemi, nebyly na jiných politických frakcích projednány a prostě, abychom byli jako takový opatkový koš, do, kterému, do kterého hodí všechno. To je pro mě nepřijatelné. A já se budu starat, eh, snažit o to, abychom ne eh, překračovali eh, pravomoci svého výboru. Samozřejmě ten rámec není úplně pevný, rigidní, ale každopádně se budeme zabývat na tedy, mm, pracovníky v kultuře, muzejními, muzejními institucemi, prostě umělci a všechno co se eh, nějakým způsobem týká našich programů eh, Kreativní Evropa, Evropa pro občany, eh, Erasmus Plus a tak dále. Kromě takzvaných občanských svobod jsou zbývající otázky, které se týkají kultury. To, co nás bude nejvíce zajímat, projednávat až o mnohem později, čili to přijde až v těch pozdějších vyjednávacích kolech, čili až někdy za rok. Čili během příštího roku eh, bychom měli projednávat naše hlavní témata. Já se budu snažit eh, monitorovat všechny dokumenty, aby náhodou eh, nám neutekla nějaká důležitá otázka, která se týká našich zájmů. A poslední otázka se týká určitých finančních dohod. Mám informace, že finanční otázky eh, britská strana samozřejmě eh, spojuje s největšími emocemi. Eh, souvisí to s kampaní, která už proběhla ve Velké Británii o Brexitu. Tam hm, padly velice důležité politické závazky. Začne to s neplacením příspěvků do Evropské unie hm, na mm, zdravotnické e, záležitosti. E, tam už teď určité sliby e, nejsou naplňovány, čili finanční věci budou problémy. Závazky tedy Británii vůči evropským zemím, evropským rodinám a také se to bude týkat obchodních dohod, právních dohod, které nejsou předmětem našeho zájmu, ale mohou eh, se nás velice reálně dotknout a tomu eh, eh, já bych tedy rád předešel tomu, aby jsme o tom se dověděli až pozdě. Čili uvidíme 18. září po dalším vyjednávání, potom bude zasedování monitorovací skupiny a my každopádně chceme zajistit ty studenty, kteří teď studují a podaří se jim skončit, nebo už se jim skončilo, mají příslušné dokumenty, ty dokumenty eh, budou platit tedy. Dovolíte-li, paní předsedkyně, jenom eh, eh, jednou větou se vrátím k vašemu sdělení. Já s vámi souhlasím, že pokus škrtnout ty finanční prostředky je naprosto skandální. Z naší vyjednávací trojice, která vyjednávala o roku kulturního dějství, ještě tady paní Silvia Kosta, tak eh, my jsme to řekli jasně, těch 4,5 milionů eur na podporu eh, roku dědictví eh, mělo přijít z externích prostředků. A pokus teď je vzít od někud jinut z rozpočtu kultury je porušením dohody, které jsme tak, kterou jsme tak pracně tehdy uzavřeli. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank für den Bericht und äh, zu der letzten Bemerkung, was den Haushalt betrifft, da kann man... A k poslední poznámce týkající se rozpočtu, eh, tady souhlasím, to skutečně nebyla naše společná dohoda ta, kterou jsme uzavřeli s radou, tak to nezněla a to je nutno ještě jednou důrazně e, konstatovat z koordinátorů je zatím přítomna pouze Silvia Costa a proto ji nyní dávám slovo na dvě minuty. A promiňte, zpravodaj je z frakce EPP, proto jsem si toho nevšimla. Promiňte, stínový zpravodaj. Takže děkuji. I ty dostaneš slovo, samozřejmě. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla srdečně pozdravit nás všechny po návratu z prázdnin. Zdravím sekretariát a všechny kolegy. Děkuji zpravodají který nám zreferoval, co se událo během eh, tohoto prvního skutečného setkání a eh, vykreslil to velmi dobře, protože eh, zmínil všechny otázky, které se nás týkají. V podkladech, které jsme obdrželi, vidím i pozici Evropské unie vůči Spojenému království na různá témata. Myslím, že by bylo důležité, abychom také projednali otázku uznávání eh, profesních kvalifikací a absolutorí a, a aby do toho bylo zahrnuto i uznávání těchto osvědčení eh, příslušníků třetích zemí. Dále bych eh, se chtěla dotknout problematiky eh, pozbytí povolení k pobytu. Já sice nejsem eh, právnicí, nevyznám se v tom dokonale, ale eh, jednala jsem s několika lidmi. Po, k, lidmi, kteří získali povolení k pobytu v Spojeném království a je to velmi obtížné. Probíhá to na základě common law, které platí v Británii. Jde tedy o uznání bydliště, ale to ještě neplatí jako osvědčení bydliště. Zpravidla je to velmi omezeno ve Velké Británii. Tato problematika by měla být prohloubená, bylo by důležité, abychom o tom věděli více. A pak po dvou letech toto povolení k pobytu eh, doběhne, tedy vyprší a to je také důležité. Týká se to, týká se to vlastně eh, všech eh, i osob působících ve vzdělávání, to znamená docentů a tak dále. A tady je nutno vyjednat určité výjimky protože je to důležitá oblast týkající se eh, volného pohybu. A pak časově omezená povolení k pobytu. Otázkou je, zda eh, lze ty, kteří eh, mají povolení na pět let již uděleno, nějak z zvýhodnit, to znamená, napřed eh, jsou v rolích studentů a pak se stanou zaměstnanci. Tady by měl existovat určitý automatismus, aby eh, mohlo automaticky dojít ke změně tohoto statusu. A pak je důležité také hovořit o určitých benefitech nebo dávkách, například v podobě stipendií pro eh, badatele nebo studenty i na to se musíme zaměřit my jako náš výbor, protože to spadá do naší příslušnosti. K rozpočtu mohu pouze říci, že je to absurdní. Zítra proběhne koordinační schůzka všech partnerů, kteří se zabývají evropským eh, kulturním dědictvím a případně to tam můžeme ještě jednou nadnést, protože krácení o 8 milionů je nepřijatelné. Děkuji a nyní má slovo Sabine. Ne, nechceš. Dobře. Pouze si si stěžovala, že jsem tě přehledla jako stínovou koordinátorku nebo koordinátorku. Judy Ward, dvě minuty. Já se omlouvám, sundávala jsem se sluchátka. Mnohokrát děkuji. Toto téma je opravdu velmi důležité. I pro mě osobně protože já jsem vstoupila do politiky proto, abych obhajovala sociální Evropu, která je podle mě možná, zvlášť pro mladé. Celý život jsem strávila prací s mladými, a to nejenom ve vzdělávání, ale i v neformálním vzdělávání. Takže mám spoustu schůzek s mladými lidmi, kteří mají velké obavy z vyhlídek do budoucna, mají pocit, že byli okradeni o naději a o možnosti do budoucna. Takže řešíte nějaké problémy, z hlediska toho, co by se mohlo stát do budoucna s mladými lidmi, kteří, jdeme tomu, měli nějaké vyhlídky, plány, zvažovali třeba nějaké evropské programy a teď mají pocit, že budou vyloučení ze systému. Protože tito lidé, a zvlášť mladí Britové, kteří chtěli přijet studovat do Evropy, rozhodně mají pocit, že o něco přijdou. Ale nejde jenom o studenty, kteří jdou na vysokou školu, jde také o neformální učení. Já jsem se hodně zapojila do práce s vyloučenými mladými lidmi a ty neuvěřitelné příležitosti a naprostá změna života, která nastala, protože se účastnili mírových projektů, které financovala Evropská unie, a do těch se zapojili lidé z celé řady zemí, lidé dokonce nemluvili stejným jazykem, ale protože se sešli, 14 dní spolu žili, úplně je to proměnilo. Takže já si myslím, že je tady také problém budoucnosti, budoucích studentů a těch, kteří se chtějí učit a těch, kteří budou vzdělávat. Je to otázka celoživotního vzdělávání. A potom, pokud jde o peníze, náklady, jsou tady i lidské náklady. A ty se týkají každého. Chtěla bych zúraznit jeden konkrétní případ, který se objevil v novinách The Guardian – Sač Karim, konzervativní europoslanec, je hodně pro Evropu, upozornil mě na to. Někdo z jeho volebního obvodu, což je také můj volební obvod v rabství Lancashire, je shodou okolností učitel francouzštiny v místní škole, má dítě, kterému na hřišti ve škole řekli, že musí jet zpátky domů a do domu jim hodili cihlu. Takže já si myslím, že musím, mluvím, musíme mluvit o dalších nákladech. Je to výsledek rasismu a xenofobie, které vyvolal a e, stimuluje první proces Brexitu v naší zemi a je to ostuda. Já, fír. Ano, děkuji srdečně. Já mám za to, že všichni sdílíme starosti mladých Britů a Britek, pokud jde o jejich budoucnost, ale konec konců eh, je to důsledek většinového rozhodnutí, které eh, Britové přijali. A Existuje eh, jasná dohoda všech tří institucí, Rady, parlamentu i Evropské komise, že napřed budeme vyjednávat o vystoupení a teprve poté, co to bude dojednáno a také všechny otevřené otázky ehm, projasněny, pokud jde o pobyt evropských občanů na území Velké Británie, ale i naopak, teprve poté budeme hovořit o ehm, budoucích vztazích a to se týká i všech programů a považuji to nadále za eh, naprosto správné nesměšovat, nepropojovat tyto dvě diskuse. Samozřejmě dříve nebo později Velká Británie bude pokračovat v účasti na eh, všech programech, ale eh, samozřejmě se všemi právy a povinnostmi a také s určitou finanční účastí. Ale je zcela na a na tom se dohodly tři instituce, že napřed budeme vyjednávat o Brexitu a teprve poté, co to bude dojednáno, budeme hovořit o eh, budoucích vztazích s eh, Velkou Británií. Já myslím, že toho bychom se měli držet i my v eh, naší pracovní skupiny, skupině, abychom mm, jaksi nenarušili tu společnou negociační linii. Samozřejmě při všem respektu a pochopení pro starosti mladých Britů jezuitů, ale myslím, že tato naše cesta je správná. Pan Messius má slovo. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Především vám chci poděkovat za přivítání. Je to pro mě potěšením a také ctí, že tady mohu být. Kultura a vzdělávání mají nesmírný význam v Evropě. Samozřejmě země v Evropské unii i mimo Evropskou unii sdílejí spoustu kultury. A teď k té konkrétní věci, o které mluvíme. Já jsem dostalý na to, abych si pamatoval dobu, než byla Británie v Unii. Probíhala velká spolupráce mezi institucemi vyššího vzdělávání i na nižší úrovni. Vyměňovali se studenti, probíhala spolupráce. A v současné době Británie hodně spolupracuje s vysokými školami mimo Evropskou unii. Není to tedy všechno jenom důsledkem Evropské unie, že ty výměny probíhají. Nicméně, já si myslím, že je důležité, aby při vyjednávání s Evropskou unii a samozřejmě také, eh, až se budete účastnit toho monitorování, abychom dál podporovali všechno, co může pokračovat. Nicméně, jakmile se Británie stane nezávislou zemí, bude spolupráce mezi britskou univerzit, britskými univerzitami a zahraničními a také vládami budou se snažit navázat nové kontakty a zajistit, že budou probíhat vzdělávací aktivity a budou další příležitosti. A že sdílená evropská kultura bude dál zbližovat naše národy a jejich porozumění. Nicméně musím říct, paní předsedkyně, když dovolíte, doufám, že ne všechny, všichni se nechají rozptýlit tím, co říká kolegyně Neprojevuje se masivně xenofobie nebo něco podobného, ne. Británie vítá lidi z jiných zemí, vítáme všechny na našich březích, takže nenechejte se odradit takovými poznámkami. Děkuji, Sabine Ferhain dvě minuty. Já se domnívám, že kulturní výbor není nutně tím místem, kde bychom měli eh, se šířit o eh, politické situaci ve Velké Británii. Měli bychom se spíš zaměřit na to, jaké dopady má eh, nejdříve vystoupení Velké Británie na stávající programy. To znamená, jaké programy jsou již částečně financovány, jaké výjimky lze přijmout a tak dále prostě, prostě přesně, přesně tak, jak to řekla paní předsedkyně, jak se čistě a dobře rozejít. Samozřejmě bude nadále pokrač, pokračovat spolupráce s Velkou Británií. Británie není ostrov, který by někam odplul, je eh, v blízkosti Evropy a určitě budeme mít dobré sousedství, ale o těchto věcech se bude jednat eh, teprve eh, poté, co budou jasné ty modality rozvodové nebo um, roz, eh, eh, od, od, eh, od, modality oddělení. Eh, samozřejmě musíme zvážit, eh, jaké dopady to bude mít na programy, jaké následky, aniž bychom to nyní propojovali s diskusí o budoucnosti. Napřed musíme ehm, ty věci jasně a čistě od sebe oddělit, aby to eh, nezatížilo a nezastínilo budoucnost a abychom nezabředli do chaosu. V tom, myslím, spočívá hlavní úkol, jak pro oblast kultury nebo vzdělávání, ale i pro pro média, mediální oblast, protože tyto tři oblasti jsou velmi eh, těsně spjaté a to rozdělení bude obtížné. Je nutno napřed narýsovat eh, jasné hranice a také důsledky vystoupení z EU, eh, samozřejmě v souvislosti s právním základem zprávy a povinností s tím souvisejícími. To musí být skutečně učiněno čistým řezem, tak abychom mohli na to navazovat. A já bych si přála, aby zejména na britské straně bylo jasně formulováno, jaké jsou tamní představy a přání eh, související s tímto vystoupením, protože nám běží některé pro, programy, například eh, vysokoškolské, anebo programy eh, výzkumu na vysokých školách. To jsou tedy programy několika leté, peníze do nich tečou nebo částečně i odtekly a tudíž nelze z těch programů hned tak vystoupit. Děkuji. Já tady nevidím žádné další přihlášky o slovo. Myslím, že bychom tedy mohli uzavřít, ale ještě se hlásí Kristýna. Prosím stručně. Děkuji, jenom eh, jednou větou. Děkuji, paní předsedkyně. mě na paměti jednu věc. Pokud je o boloňský proces, tak v něm nejsou jenom eh, členské státy Evropské unie, zásadách jsou... Ale jsou tam také e, nečleni a je třeba e, mít pro ně jasný status. Takže e, souhlasím s tím, že nejdříve musíme stanovit podmínky rozvodu. Potom je tady druhá věc, Erasmus+. V tomto kontextu studia se to netýká pouze studentů ze členských států, ale opět musíme vědět, podle eh, jakých zásad eh, budeme eh, působit. Mnohem těžší tohle to bude v oblasti kultury Nějaký sociálně pojmout, což neznamená, že skončíme z lidská spolupráce, ale programy se budou čerpat hůř. Äh, Děkuji. Já jsem pevně přesvědčena o tom, že mm, monitorovací skupina nás bude nadále informovat, ale mm, pane Zdvojevský, přejete si ještě promluvit nyní? Byly dva pytania. Padly dvě otázky, tak uh, se na ně uh, zaměřím. Nejdříve se Silvia Kosta ptala na automaty eh, zmus nebo jeho nedostatek, eh, pokud jde o prodlužování pobytu. Takže eh, získali, získali jste dvě protichutné odpovědi a obě jsou nepravdivé, protože v současné době to takhle není schválené. Možná, že bude automatika, možná, že to automatické nebude. Z Británie s tím nebude souhlasit, ale doposud ta věc nebyla rozhodnuta. A potom druhá důležitá věc, proč Britové odcházejí z Evropské unie za prvé eh, z finančních důvodů a za druhé kvůli tomu, že nesouhlasí s volným pohybem osob, ne kapitálu, ale osob. Proto vyjednávání v těchto věcech eh, bez pochyby budou nejobtížnější a eh, ta omezení tady budeme muset bedlivě sledovat, protože Eh, ochrana některých eh, skupin je v našem zájmu, a zejména mladých lidí. A potom eh, ještě třetí otázka tady padla. Vzdělávací systém školství, nebo vyšší školství v Británii je ceněný nejenom v Británii nebo v Evropě, ale po celém světě. A, a britské vzdělávací instituce, školy z toho těží, protože Indové, Číňané jiných zemí tam zásadním způsobem eh, finančně podporují vzdělávací systém ve Velké Británii. Čili pro nás nebude podstatné jenom to, jestli i nadále studenti budou mít přístup do blízkých škol, a jestli i, ale jestli jich bude eh, týkat i eh, stipen, systém stipendií, i ta privilegia, která jim přinesla společná Evropa. To je důležité. Erasmus je samozřejmě eh, založen na určitých příspěcích a tam dojde k eh, výměně privilegií, ale eh, dalších, další věci se určitě budou projednávat, ačkoliv nejsou konkrétně zmíněné v programu během těch nadcházejících vyjednávání. Ja, viel, viel herzlich. Ano, srdečně vám děkuji a Pane Zdrojevský, eh, jsem přesvědčena, že vy i monitorovací skupina nás budou nadále informovat a toto téma nás bude zaměstnávat určitě i příští a možná i začátkem přes příštího roku. E, takže srdečně děkuji za zprávu. A nyní se dostáváme k bodu pořadu číslo 5. Tady jde o diskusi e, s komisí o modernizaci vzdělávacího systému v Evropské unii. Komise nám 30. května e, předložila nový, novou iniciativu k školskému a vysokoškolskému vzdělávání a také ji schválila. Jedná se o novou strategii pro vysokoškolské vzdělávání, sdělení o rozvoji školství a o takzvaném vynikajícím eh, vzdělávání, dále návrh eh, k eh, návaznosti na vzdělávání v podobě kariérního postupu, který má členským státům pomoci při zjišťování údajů o tom, jaké činnosti vykonávají absolventi eh, po ukončení eh, svého vzdělávacího eh, cyklu. Ve výboru pro kulturu jsme tento vzdělávací eh, balík eh, komise eh, shledali velmi významným a proto jsme se rozhodli k tomu vypracovat iniciativní zprávu. Konference předsedů výborů bude o tomto návrhu rozhodovat o, na nadcházejícím zasedání. A já mám velkou radost, že zde mohu nyní přivítat eh, kolegy eh, z DG EAC, paní Saru Lynch a pana Michala Tojče, <clears throat> aby eh, nám vysvětlili něco podrobnějšího o tomto velmi komplexním rozsáhlém balíčku. Navrhuji, abyste se nyní ujali slova a rozdělili si mezi sebou čas tak aby to celkem eh, nepřekročilo 15 až 20 minut. Eh, děkuji a prosím, dbejte na eh, dodržování časového limitu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji ještě jednou za pozvání a také za váš zájem o toto sdělení my nyní představíme, co je eh, jeho obsahem, ale také vysvětlíme, proč eh, právě nyní přicházejí tato dvě sdělení o, eh, k oblasti školství a vysokého školství a mm, jaké to má důvody a pozadí v zásadě je důležité zmínit, že je to určitý signál, totiž že v rámci deseti priorit e, předsedy Junkra má i školství a vysoké školství e, stěžení e, roli všechna témata, která existují, ať už zaměstnatelnost nebo inovace, občanská angažovanost, nebudou fungovat, pokud nebudeme tyto oblasti řešit eh, také v oblasti školství. Takže to je také jeden z důvodů pro toto sdělení nebo tato sdělení. Jsou to sdělení, která hledí do budoucnosti, eh, jak eh, tedy z hlediska ekonomického. V minulosti jsme prošli řadou krizí a nyní tedy je na čase konstatovat, že chceme-li vybudovat Evropu, která bude nabízet více rovnosti šancí a inovací, inovací. Eh, tak je důležité tedy eh, říci, co to bude znamenat pro školství a jak se na to školství musí připravit. Eh, také v Bílé knize o budoucnosti Evropy se konstatuje, že musí dojít k masivní, masivním investicím do vzdělávacího systému. Šéfové státu a vlád na setkání při příležitosti 60. výročí římských smluv také diskutovali o budoucnosti a dotkli se toho, že to musí být pa, eh, kde se budou mladí lidé těšit nejlepší kvalitě vzdělávání. A nedávno jsme měli zprávu pana Paskala Lamyho o investicích do eh, budoucnosti vzdělávání v Evropě Evropě. Takže ve všech strategických tématech se vynožuje vzdělávání jako strategický cíl, důležitý sám o sobě, ale také je základem rozvoje ostatních oblastí. Je e, jasné, že v Evropské unii všichni dobře víme, jak vypadá rozdělení kompetencí. E, to je mm, tedy v školství je do značné míry v kompetenci eh, členských zemí a jsou tam i výrazné rozdíly, ale současně Evropská unie má kompetentnost, ale současně i povinnost zajišťovat, respektive podporovat spolupráci mezi členskými státy, podporovat výměnu dobré praxe a eh, řešit také přeshraniční problémy. To je tedy do jisté míry perspektiva tohoto sdělení. Na straně jedné tedy eh, eh, ambiciozní cíle a na straně druhé velké výzvy v oblasti eh, vzdělávání, které je nutno řešit. Takže já bych se za sebe dotkl spíše školského vzdělávání a kolegyně pak se dotkne vysokého školství. Když se podívám tedy na oblast školství, tak všichni nebo všechny studie mm, ukazují, jak je důležité začít eh, včas eh, se školským vzděláváním. Je to důležité jak pro vzdělávání samotné, tak i pro vzdělanost, ale také pro eh, kariérní vzestup a zaměstnatelnost. To znamená, že eh, školy eh, jsou vlastně základem všeho, ale také i předškolní vzdělávání je eh, základem úspěšnosti v povolání a také umožňují celoživotní vzdělávání a tedy zajišťují i vzdělávání dospělých jak na akademické úrovni, tak při zaměstnání. Za druhé, vzdělávání je také důležitá oblast která se týká nejenom eh, pedagogů a eh, žáků, ale také rodin jako takových, komunálních svazů, to znamená obcí, měst a tak dále. A když se podíváme, jak, eh, jaká je situace v Evropě, když se podíváme tedy na ty ambice, tak ehm, zjišťujeme, že máme i důvod ke starostem. Vzdělávací systémy v celosvětovém eh, srovnání jsou sice mezi nejlepšími, ale na straně druhé eh, máme oblasti, eh, které mm, vykazují určité problémy a ty jsme se snažili také vymezit. Ty tři nejdůležitější jsme zhrnuli a to je, že bohužel vidíme při pohledu na úroveň vzdělávacího systému a také rozvoj kompetencí, dovedností eh, žáků, ale i dospělých, eh, tak vidíme, že to by skutečně mohlo dostat, doznat zlepšení. Poslední eh, kolo PISA na podzim bylo vše ostatní než pozitivní zprávou pro Evropskou unii. Takže dochází k určité stabilizaci až k mírnému poklesu a určitému také kroku zpět v oblasti matematiky a přírodních věd. V Evropě máme některé členské státy, které jsou špičkové v některých eh, oblastech nebo předmětech, jiné mají velké problémy. Celkem ale se domníváme, že výsledky eh, studie PISA nejsou eh, velmi slibné. Tam Evropu nechceme vidět. Další oblast, rovnost šancí. Bohužel nadále platí, že a ukazuje to i PISA, že vzdělávání spíše eh, společenské vrstvy reprodukuje, místo aby zajišťovalo vzestup. To je tedy nadále problém. A za třetí otázka technologických změn, to znamená digitalizace naší společnosti, je třetí velké téma, které je pro nás velkou výzvou. Takže komplexní rozvoj, digitalizace a rovnost šancí, to jsou výzvy, které jsme definovali. Co s tím, respektive proti tomu dělat? v oblasti školství identifikujeme tři oblasti, kde eh, máme i dobré příklady z členských států. Jednak otázka jak umožnit školám takové podmínky, aby dobře fungovaly, to znamená zlepšit organizaci, zvýšit zdroje a také mm, spolupráce s externími aktéry. Za druhé se musíme e, starat o učitele, pedagogy, e, e, musí musí se zavádět nové eh, učební metody. Existují například členské státy, kde mají i potíže s obměňováním a vzděláváním učitelů. To je tedy druhé téma. A třetí velké téma, kterého se dotýkáme, je otázka organizace vzdělávacích systémů, zajištění kvality, zajištění financování a tak dále. To jsou tedy tři eh, témata, eh, o nichž se členskými státy a e, zúčastněnými stranami e, chceme e, hovořit a spolupracovat, abychom rozpracovali obsahy. Na základě těchto tří témat navrhujeme celou řadu dílčích opatření, která tady nebudu číst, ale pouze uvedu příklady. Eh, ve školství je eh, důležité například zajistit mobilitu a více rozvinout mobilitu na evropské úrovni, mobilitu mezi školami a také zajistit mobilitu skrze digitální prostředky například e-twinning nebo e-learning. Na tom pracujeme a to chceme dále rozvíjet. Nedávno jsme eh, na komisi vyvinuli nástroj, který hodláme eh, na podzim testovat. Eh, jmenuje se Selfie a jde o testování digitální připravenosti jednotlivých škol. Na základě toho lze pak dále rozvíjet dobrou praxi. Tolik příklady ze školství. Pokud jde o učitele, pedagogické pracovníky, tady chceme se s členskými státy a sociálními partnery hovořit o rozvoji eh, kariér eh, učitelů, to znamená, jak atraktivnit eh, profesi pedagoga, jak zajistit další profesní rozvoj učitelů, například opatřeními dalšího vzdělávání a jak také lépe podpořit ředitele škol. Tady se již děje mnohé. My chceme členským státům a sociálním partnerům, kteří se o to zajímají, dát šanci eh, vstoupit i do evropského sociálního dialogu a řešit eh, skrze něj tato témata. A za třetí k, eh, k governance, ke správě organizaci. Chci říci, že společně s členskými státy uvažujeme o tom, abychom členské státy podpořili i v rámci provádění národních reform a při přebírání dobré praxe z jiných zemí. Tady máme už určité pilotní zkušenosti ze spolupráce, ale také i e, ze spolupráce s OECD, což chceme dát k dispozici, pokud se členský stát rozhodne, že si přeje nový systém, e, finanční systém nebo systém financování e, školství. Tak toto chceme tedy poskytnout. Tolik stručný přehled ke školství a nyní promluví moje kolegyně o vysokém školství. Děkuji. Pane Vinč máte slovo nyní k vysokému školství. Takže pokud je o vyšší vzdělávání, já přijdu do, do angličtiny, když dovolíte. Poslední významné politické fórum, které jsme měli, je z roku 2011. Nezdá se to moc dlouho a ukázalo se, že je to velice užitečné z hlediska podpory pro členské státy, aby se mohly zaměřit na národní politické reformy a posílili jsme tak prioritní oblasti, kterým byl předělen rozpočet na Erasmus+, ale v posledních 6-7 letech se věci hodně změnily. V podstatě je to mimo jiné důsledek technologie, která mění jak eh, svět práce, do které se potom dostávají absolventi, tak to, jakým způsobem je možné zorganizovat výuku a učení. Je mnohem větší konkurence než kdy dřív, pokud jde o vzdělávání, a absolventy, kteří se ucházejí o práci i z Číny a z Indie, i z jiných částí světa. Znamená to, že Evropa musí být o to víc inovativní. A my si myslíme, že studenti ve vyšším vzdělávání budou hrát stále větší roli v demokratickém životě, v éře, kdy znalosti a zkušenosti stojí před velkou výzvou instituce vysokého vyššího vzdělávání mají velkou roli, aby obnovili důvěru ve vědu a obecně ve vzdělávání. Takže některé z našich prioritních oblastí v té nové agendě souvisí s tím, jak podle nás může EU podpořit členské státy a instituce vyššího vzdělávání eh, v tom, jak se vypořádat s těmi výzvami, jak už říkal kolega, je to otázka subsidiarity v eh, oblasti vzdělávání v členských státech. Takže naše agenda pro vyšší vzdělávání má čtyři hlavní cíle. Za prvé, řešit otázku eh, neschod z hlediska budoucích schopností a dovedností, podpořit excelenci ve vývoji těch schopností, které potřebujeme. Je potřeba budovat systémy vyššího vzdělávání, které jsou inkluzivní. Upřímně řečeno, realita je pořád taková, že děti ze střední třídy chodí na vyšší, vysoké školy, ale ty, které jsou ze znevýhodněných rodin, ne. A to se musí naléhavě řešit. A musíte být také propojenější se světem kolem nich pokud jde o vazby na občanskou společnost a občanské dovednosti, které by studenti také měli mít. Chceme, aby vyšší vzdělávání ještě účinněji přispívalo inovaci v těch regionech, kde ty instituce jsou. A chceme zajistit, že systémy vyššího vzdělávání budou účinné i efektivní. Že co nejlépe přidělíme zdroje. Takže máme celý seznam akcí, které navrhujeme, abychom naplnili tyto cíle. Nebudu to všechno procházet, ale dovolte mi zmínit se o jedné věci, která je podle nás zvlášť důležitá, a je to podpora učení a výuky. A souvisí to také s tím, jaké jsou vazby na výzkum a regionální vazby. Takže chceme zajistit, aby ti, kdo učí, měli odpovídající příležitosti pro další odbornou průpravu. Chceme ještě víc využít Erasmus+, aby využijíci měli víc příležitostí pro mobilitu, aby se mohli zaměřit na pedagogickou odbornou průpravu u některých těch akcí, které podporujeme. A pak také jde o to, jestli eh, například máme nějaké iniciativy pro eh, osnovy, inovativní osnovy ve třídě i mimo třídu. Teď se děje hodně zajímavých věcí, pokud jde o přístup pro netradiční studenty a žáky. Jde třeba o stáže pro studenty v průběhu studia, jde o větší přístup k mobilitě. To všechno by se mělo zařadit do toho programu. Budeme zvažovat systémy vyššího vzdělávání jako celek, včetně toho, jak se přidělují zdroje institucím vyššího vzdělávání a v rámci těchto institucí například eh, se zaměříme na to, jak se podporuje učení na rozdíl od výzkumu, tím se určitě budeme zabývat. Chceme pomoct studentům a budoucím studentům, aby si správně vybrali, co budou studovat a aby se víc hlásili do oborů, kde jich je málo. Týká se to mimo jiné těch kmenových buněk, ale já myslím, že v tom materiálu uznáváme, že se musíme také zaměřit na to, aby se studenti dokázali přizpůsobit měnící se společnosti. A to vyžaduje mm, větší mezioborové schopnosti a větší schopnost přizpůsobit se měnící se poptávce. Chceme zařadit mimo jiné i umělecké obory do toho základního vzdělávání. Potřebujeme tedy mezioborové schopnosti, které nám to pomohou všechno řešit. A poslední věc, musíme věnovat větší pozornost těm dovednostem, které žáci získávají s tím, že se to musí nějakým způsobem srovnatelně poměřovat v jednotlivých zemích a proto navrhujeme doporučení rady, abychom zlepšili kvalitu i kvantitu informací o tom, co budou potom absolventi dělat nebo co dělají, když opustí vysoké školství. Tolik tedy v kostce co plánujeme u vyššího vzdělávání. Chceš k tomu říct něco na závěr? Jinak bych řekla, že to zapadá do toho širšího přístupu. Nemůžeme to brát izolovaně, ale zapadá to do toho širšího přístupu komise k podpoře mladých lidí. Těšíme se na spolupráci s vámi při implementaci a také na vaše podněty. Já. Ano, mnohokrát děkuji paní Lynch a děkuji také srdečně panu Tojčovi za tento struš, stručný nástin, který jste nám eh, předestřeli. Já bych eh, napřed chtěla udělit slovo naší dezignované zpravodajce, paní eh, Libacké a také stínovým zpravodajům, pokud jsou zde a přejí si promluvit a pak dalším poslancům. Nyní má slovo paní Libacká dvě minuty. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Je to obrovská výzva, tři minuty tohle to zvládnout. A dobře. Nejdřív vám děkuji za uh, vaši prezentaci a, uh, také uh, za ten celý školský balíček. Uh, myslím si, uh, že hlavním vaším posláním, uh, nebo s hlavním tou premisou uh, lze souhlasit a sice, že hlavním podmínkou našeho rozvoje je vzdělání. Jinak se rozvíjet dobře nebudeme. Ale někdy mám ten dojem, že Eh, se jedná o vzdělání, povinné vzdělání. A, a to by mělo být eh, v rukou ministerstva financí eh, ve, členské, ve členských zemích a v komisi také na příslušném direktorátu, protože my se tady shodneme všichni, že to je velice podstatná věc a potom se rozčilujeme, protože máme příliš málo peněz na Erasmus Plus například a bojovat za ty peníze. Vrátím se k školství samotnému. Eh, plně eh, souhlasím s vašimi hlavními tezemi, které jste zde eh, vyhlásili. Bude dobré, když komise dále rozpracuje některé ty teze ve své zprávě. My navrhujeme čtyři bloky. Chceme poukázat na, jak mnoho oblastí života má vliv vzdělání, ale na druhou stranu není pružné. Ovlivňuje jej eh, demografie, finance, rozvoj technologií, všechno, co se děje eh, z vnějšku systému. Eh, druhá věc je systém školství v Evropě v rámci eh, příslušných seminářů se pokoušíme, eh, nebo pokusíme odpovědět na otázku, jestli nám eh, bude stačit reschooling, čili určitá oprava systému, nebo jestli je třeba hovořit o deschoolingu, čili odklonu od toho tradičního systému vzdělávání spojeného s jedním místem. Protože my tady máme vzdělávací prostor informačních zdrojů, zdrojů poznání je spousta. To je velice eh, zajímavý úkol, ale když se díváme na ty jednotlivé systémy, musíme mít na paměti, že tímto směrem se bude upírat, eh, ubírat svět i Evropa. A za třetí eh, jsou tady učitelé. Já jsem velice ráda, že poukazujete tolik na otázku učitelů. Učitel má v současné době úplně novou roli. Není to úloha jednotného, jediného zdroje informací, jediného průvodce jako kdysi. Teď je to průvodce světem informací. Ale aby to byl člověk, kterého lze brát za slovo, tak nejenom věcně musí být dobře připravený, ale musí být i e, dobře zběhlý v oblasti digitálních záležitostí, digitálního světa to samozřejmě eh, eh, vyvolává potřebu nového, nové dokvalifikace učitelů nebo rekvalifikace a základní kvalifikace učitelů. Eh, a čtvrtá, poslední věc. Je třeba ukázat, jak můžeme na pomoci realizovat cíle, které si eh, budou vyžadovat budoucí vzdělávací systémy. Jejich cílem bude eh, vzdělat mladé lidi tak, aby zaprvé uměli poznávat svět a porozumět mu, a také aby byli schopni ho eh, měnit. Je jasné, že v každém z těch bloků jsou určité podkapitolky, jak říkáte, například včasné vzdělávání povinné a akademické protože jsou tady určité uh, niance, ale uh, hlavní ty principy jsou takovéhle. Také plánujeme konferenci se studentskými uh, a mimovládními organizacemi a s uh, sborem rektorů, abychom uh, tohle probrali, ale já vím, že jako vždycky uh, povedeme uh, zajímavou diskusi tady s kolegy uh, na uh, výboru. Takže doufám, eh, že budeme eh, eh, moci také čerpat z vaší přítomnosti a vaší zkušeností zde. Děkuji, Kristýne. Paní Boškorc, také dvě, tři minutky. Děkuji. Já do značné míry souhlasím s prozečnící v tom, že je mimořádně důležité abychom se eh, věnovali tomuto tématu i v Evropském parlamentu, i když se jedná primárně o kompetenci členských států. To téma samotné předpokládá výměnu eh, debatu o správné praxi, o zkušenostech a Všechny eh, státy, které mají dobrý systém školství, mohou sloužit jako příklad pro členské státy, kde jsou problémy je třeba hovořit jasně. Školství předpokládá finance a když nejsou finance, tak jsou studenti i učitele frustrování. Výsledky studie PISA vrhají světlo na to, jak je to téma důležité. Nedná se jenom o kvalitativní, no, o kvantitativní záležitost, ale i o kvalitu. Souhlasím s tím, že úroveň eh, vzdělávání je třeba zvýšit. Nejde jenom o to, eh, že, eh, škoda, že škola, aby škola byla jenom orientovaná na výkon a stresovala děti. Ne, škola musí být instituce, která bude motivovat a která ukáže, jakým způsobem získávat základní eh, znalosti a dovednosti. Je stejně tak důležité eh, rozvíjet eh, schopnosti u dětí a dovednosti, ať už jde o jazykové dovednosti nebo jiné. A možná to zní jednoduše, ale škola by měla opravdu připravovat na život ať už v oblasti digitálního světa, v oblasti eh, eh, občanských povinností, eh, jak vzájemné soužití, jaké povinnosti máme k životnímu prostředí, k svým spoluobčanům. A z tohoto vzdělání potom vznikne osobnost, která se bude moci v životě dobře prosadit. Kromě toho je eh, důležité eh, posilovat osobnost eh, učitele, učitelské povolání. Učiteli se nechtějí stávat jenom lidé, kteří by neměli šanci nikde jinde. Je třeba postarat se naopak o to, aby se učiteli chtěli stávat ti nejlepší. Děkuji, pan Sanadžoto. Dvě minutky. Pardon, Omlouvám se, nebyl mikrofon. Říkal jsem, eh, že eh, jsem si pečlivě poslechnul tuhle tu záležitost, je to pro mě důležitá věc. Někteří říkají, že chtějí méně Evropy, jiní říkají, že chtějí více Evropy, někdo se staví kriticky k Evropě a já si myslím, že tady eh, dochází k důležitému posuvu, o kterém hovořila paní eh, Kosta a řada dalších kolegů. Když se podívám na to, co eh, se děje u nás, v jedné z eh, zakladajících zemí jsme svědky znepokojivé situace. Naše ústava má konkrétní článek, kde je stanoveno, že Vzdělávání může poskytovat stát, ale také ho může eh, poskytovat nebo zajišťovat obec. Eh, co eh, dělá obec, platí obec a co dělá stát, platí stát. Mě spokojuje tohle, ale znepokojuje mě to, že jsme spolu svědky toho, že eh, stále eh, více eh, lidí škol nechodí. Místo toho nebo nechodí do státních škol, chodí do škol, které nejsou řádně regulovány. A to bude mít eh, zásadní eh, dopady i pokud jde o e, pobyt. A najednou jsme v e, situaci, kdy e, máme úplně krásné prostory, ale najednou se dostáváme do něčeho. Najednou zjistíte, že ten obsah, který se tam eh, eh, učí, vůbec eh, není zaměřen na tu profesi, ke které se tam vzděláváte. My bychom měli se snažit o to, aby učitelé podporovali to nadšení, aby generovali to nadšení pro tu materii. Často je naopak situace ta, že jak aktivní účast, tak učitelů eh, prostě není. A jak do toho můžeme také zapojit rodiny? Jak eh, můžeme ovlivnit eh, jejich volbu? Musíme se za, zaměřit i na jiné modely vzdělávání, které existují v celém světě. Tak, aby opravdu eh, vzdělávání eh, bylo tak důležité. Prosím. Děkuji za vysvětlení, za eh, předložení tohoto tématu. Nicméně já se přiznám, že si nejsem jistá, zda hovoříme o sdělení komise jakožto politickém dokumentu, to je pro mě otázka, nebo hovoříme o této studii modernizace, Eh, vysokého, vyššího vzdělávání. Pravděpodobně ne, to týkalo i eh, dalších eh, stupňů vzdělávání. Pro mě to tedy není jasné. Já to sdělení v ruce nemám. Já se přiznám, že vaše sdělení, o kterém jste hovořili, nejsem si jistá, o jakém dokumentu v tuto chvíli hovoříme. To je první otázka. Za druhé se chci zeptat, ehm, jaký vztah má toto vaše sdělení k nové agendě dovedností New Skills Agenda, kterou považuji já osobně za velmi dobrý dokument. A já tam ten přímý link nevidím. Možná, že mi řeknete, že ano. New Skills Agenda obsahuje několik eh, nástrojů, které, celkem deset nástrojů, a některé z nich se právě věnují eh, modernizaci vysoké, vyššího a vysokoškolského vzdělávání. A ale vy jste to nezmínili, aspoň já jsem to nezaslechla, že byste řekli, že plníte některý z nástrojů New Skills Agenda. Já bych poprosila, aby ta práce byla koncepčnější. Promiňte mi, že to říkám takto důrazně. Není možné přijímat nová a nová sdělení, nové a nové dokumenty a nemít jasnou souvislost protože my to považujeme za velmi důležitou agendu a já bych chtěla vidět, že některé z těch závazků, z těch cílů se skutečně konkrétně naplňují. Takže toto je taková moje prozba, jinak samozřejmě ten apel na výsledky PISA 2015, to, že nejsme spokojeni, že se musí něco udělat, za to tedy děkuji a skutečně nějaké konkrétní návrhy z uh, úrovně Evropské unie by byly na místě. Děkuji. Děkuji vám. Mám nyní ještě tři přihlášky do diskuse a tím bych uzavřela seznam řečníků. Takže nyní má slovo Julie Ward na dvě minuty. Asi ani nebudou potřebovat ty dvě minuty. Já jsem jenom chtěla říct, že jsem velice ráda slyšela, že s tím je koncepce, se kterou se bude pokračovat. Protože ten program STEM příliš dlouho vylučoval a odděloval umělecké obory a humanitní obory a je to nepřirozené oddělování. Takže jsem velice ráda, že to říkáte a že to takové přirozené, protože pokud tak uvažuje komise, výzkumní pracovníci, vědci, akademická komunita, je to opravdu důležité. Já myslím ale, že zůstává výzva, Musíme to nějak eh, sdělit zaměstnavatel. Musíme zajít dál než jenom vzdělávání. Musíme zajistit, že lidé z průmyslu a na pracovištích a v odborech pochopí význam toho programu s tým. A že to všichni budou brát vážně a nejenom na lehkou váhu. Je to velice důležitá iniciativa, takže děkuji. Děkuji. Pan Samič, prosím. Paní předsedkyně, nejprve mi dovolte, abych poděkoval za ten úvod eh, nebo přivítání k tomto výboru. Jako bývalý ministr, který měl na starosti kulturu, jsem měl příležitost sledovat toto téma i na národní úrovni. A opravdu se těším na to, že to budu sledovat dál v tomto výboru. Já rozhodně vítám sdělení komise na toto téma, protože když mluvíme o potřebě modernizovat vzdělávání, připomíná mi to ten princip, že vzdělávání může v mnoha ohledech být nahlíženo jako několik schopností nebo dovedností. Je to klíč k osobnosti, je to klíč k ekonomickému růstu, k naší konkurenceschopnosti, k integraci, k inovaci. A velice obecně také ke kvalitě života. A to jak na osobní úrovni, tak na úrovni společnosti. Já myslím, že jsme dost zdůraznili potřebu odborné průpravy pro učitele. A pokud je o vyšší vzdělávání, a to sdělení, o kterém teď mluvím, to sdělení Evropské komise, rád bych uvedl, nakolik vítám snahy Malcké univerzity, zvlášť pokud jde o příležitosti k dalšímu vzdělávání v oblasti komunikace pro akademiky, protože učitelé v podstatě musí komunikovat. A odborná průprava v oblasti komunikace je klíčová. Myslím si, že odkazy na význam učitelů musíme doplnit také důrazem na to, že budeme k učitelům přistupovat jako k zúčastněným stranám. Potřebujeme, aby vzali ten proces za své a proto musí tento proces zahrnovat další dialog. A na závěr bych řekl, že z pohledu studentů, už jsem mluvil o pohledu učitelů, musíme zajistit, že vzdělávání bude zábava pro studenty, musíme je motivovat, musí to pro ně být zajímavé a interaktivní. A sdělení komise celou řadu z těchto věcí řeší a myslím si, že to pro nás bude velká výzva. Děkuji. Silvia Costa, dvě minuty. Já bych chtěla říci, že považuji za velmi důležité, že komise konečně s určitým opožděním, pokud jde o e, e, zveřejnění strategie 2020, tedy konečně tady má e, všechno pod jednou střechou, pokud jde o jednotlivé programy. My jsme to požadovali už delší dobu, abychom měli určitý rámec výzev a také určitých možností na základě tedy subsidiarity se zaměřit na na to, um, co je nutné. Nejde pouze o um, vysoké školství, ale o školství jako takové, o procedurální postupy a nakonec my se také toho musíme zúčastnit. Na základě eh, zprávy paní Libacké jde také o systém hodnocení a dopadu na zaměstnatelnost těch, kteří mají ukončené vzdělání. Eh, musíme samozřejmě proskomat národní systémy a vyslechnout také zúčastněné strany, jak si ten monitorovací model představují. Vy jste uvedli obě eh, důležité sdělení, obě důležitá sdělení, lecos je nutno ještě dotáhnout a myslím, že přístup kolegyně Libacké je eh, důležitý a může představovat i rámec pro jednotlivé zprávy. ale to e, vlastně prolíná horizontálně e, všechna sdělení. Ještě jedna poznámka na závěr. Důležité v rámci modernizace je zvážit tři aspekty. Inkluzi, a tady bychom asi měli být ještě přísnější dnes eh, se hovoří o rozmanitosti, o eh, nerovnosti a na to školy už eh, mnohdy nereagují. Dále za druhé dialog mezi jednotlivými systémy, to znamená školské vzdělávání, odborné vzdělávání, doplnění chybějících eh, dovedností a také návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů a pak ta vertikální, tedy tato vertikální část, která není akademické, akademická a za třetí strategie na podporu excelence eh, systému a governance, tedy organizace, zpráva. To jsou tři věci, na které bychom se my poslanci měli eh, zaměřit a určitě, určitě i eh, zpravodajka a stínoví zpravodajové se tomu budou věnovat. Děkuji a eh, v neposlední řadě pan kolega Mogano. Děkuji. Já chci poděkovat. A chci zdůraznit pár věcí. Potřebujeme nějaký rámec, to už bylo řečeno. Musíme také pochopit, jak můžeme prosazovat účinný způsob zbližování těch jednotlivých úrovní. Protože jinak narazíme na problémy při přenášení dovedností. Ve smlouvách je to jasné. Kompetence Evropské unie zacházejí jen někam a my se musíme pokusit zblížit učební osnovy a také jednotlivé obory. Musíme najít nějaký způsob, jak to udělat aby z toho vznikl řádný vzdělávací prostor v Evropě. A za druhé je to otázka internacionalizace. To je velice důležité. Myslím, že můžeme uplatnit naše zkušenosti. A pak je tady ještě věc, o které už se mluvilo mnohokrát. Jak lidi motivovat, aby začali učit? Co můžeme udělat proto, aby absolventi zůstali v oblasti vzdělávání a aby se z nich stali učitelé. To je velice důležité, je to sociálně ekonomická záležitost v celé Evropské unii. A je to také otázka toho, jak je ten svět učení a výuky vnímán. A chci všem připomenout, že velice důležitá je otázka inkluze. Jde také o to, že je třeba pozvednout úroveň vzdělávání, protože to je jeden z mála způsobů, z mála možností, které máme, abychom těm, kteří nemají výsadní postavení, eh, pomohli posunout se nahoru na tom společenském žebříčku. Děkuji vám. Snad ještě dvě věty k tomu eh, za sebe. Upřímně řečeno a při vší subsidiaritě asi eh, nikdo eh, nechce etablovat v Evropě jednotný eh, vzdělávací systém při vědomí toho, že to nikdy nemůže fungovat. Ale co vlastně brání členským státům na tom, aby se shodli na společných vzdělávacích cílech a aby se nechali i trochu kontrolovat, zdali je těchto cílů dosahováno. Už skutečně nechci slýchat od národních politiku, jak obtížné je vzdělávání, eh, když eh, tedy z toho neplynou eh, výsledky a když nejsou schopni skutečně utvářet to vzdělávání tak, aby z toho vzešli co nejlépe kvalifikovaní lidé. Možná, že bychom do zprávy mohli zahrnout i výzvu na členské státy, abychom se společně domluvili na tom, že určité procento národního rozpočtu budou investovat do vzdělávání. Jak to zvládneme v Německu, to uvidíme. My tam máme zvláštní problém, ale myslím, že toto by byl dobrý signál, který by eh, dal najevo, že nejenom hovoříme o investicích do vzdělávání, ale skutečně eh, i konáme a možná, že bychom eh, tak eh, postoupili o několik krůčků vpřed. Eh, já nyní ještě uděluji slovo panu Tojčovi i paní Lynch, ale ještě má slovo Kristina na jednu minutu. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že členské státy dospěly i v obtížnějších otázkách ke shodě a že se dohodli na financování vojenského paktu, tak snad eh, by se dohodli i na civilizačním paktu. Ano, jaká pravda. Takže pan Tojč nebo paní Lynč mají slovo. Děkuji, eh, děkuji také za vaše podněty a těším se na spolupráci s vámi a další diskusi, kterou plánujete. Nyní jsem právě eh, slyšel o té konferenci, kterou chystáte a děkuji také za množství nápadů. Nebudu na ně jednotlivě reagovat, ale pouze bych zopakoval, co je pro nás důležité, eh, pro nás, pro komisi, abychom slyšeli od vás a také od rady. Totiž zda tato analýza, kterou jsme předložili a zda ty priority eh, obsažené eh, se ubírají správným politickým směrem. Proč jsme k tomu sáhli? vzdělávání a celá ta debata o budoucnosti Evropy, eh, všechny ty dokumenty, eh, které byly předloženy například o sociálních pilířích, inovací, eh, vzdělávání. Tady chceme tento politický rámec vyjasnit a chtěli jsme zdůraznit, proč je to tak důležité. Za druhé, my jsme eh, uvedli několik výzev, vy jste k ním dodali další, panuje tady shoda, například inkluze, rozmanitost společnosti, jak nakládají se vzděláváním s učiteli. Takže otázka na vás, domníváte se, že jsme ty předpoklady, pardon, ty výzvy eh, správně identifikovali? A za druhé jsme navrhli určité oblasti, v nich jsme i dosud spolupracovali s členskými státy, eh, kde lze učinit konkrétních eh, výsledků, například eh, kariérní postup učitelů nebo určité zlepšení předškolního vzdělávání. To je také výsledek ehm, vlastně mm, určitého výzkumu na odborné úrovni. To neje, není jenom politická stránka věci. Takže mm, chceme vědět, zdali s tímto vším souhlasíte, zdali to vidíte obdobně. Pani Lynch? Já myslím, že k tomu nemusím moc dodávat. Samozřejmě budeme víc spolupracovat, pokud je o ty podrobnosti. Až budete mít úplnější zprávu, asi se shodneme na těch obecných liních. Vy zjevně podporujete to, co, na co jsme se my zaměřovali. Pokud potřebujete víc vyjasnit konkrétní opatření, která chceme navrhnout, rádi to uděláme a možná bych mohla ujasnit, že mluvíme právě o tom sdělení. Ale jak říkal Michal, to nespadlo z nebe, samozřejmě to vychází z něčeho, co už jsme dělali předtím, což byla mimo jiné ta agenda. Zapadá to do té koncepce, nevycucali jsme si to z prstu, jistě jsme měli podklady, ze kterých jsme vycházeli, ale obecně řečeno mluvíme o tom sdělení jako takovém. Ale těšíme se na spolupráci s vámi ano, mnohokrát vám děkuji. Myslím, že to byl velmi užitečný vstup do eh, dalších nadcházejících diskusí a porad. Doufám velmi, že konference předsedů výboru nám příští týden tu iniciativní zprávu schválí. Eh, vlastně nevím, co by mluvilo proti tomu a proto se těším na další eh, spolupráci, další diskuse na toto téma, které myslím je velmi důležité ve všech členských státech státech a pokud jako Evropská unie budeme moci um, věc ještě lépe skoordinovat a popotlačit členské státy správným směrem, pak, myslím, bude všem uh, v Evropě pomoženo a všem to poslouží. Srdečně děkujeme za uh, vaši práci a uh, za předložení vašich úvah a nápadů a také se těším na další konstruktivní spolupráci s vámi a doufejme i s radou. Děkuji vám. So, wir kommen nun zum letzten... A nyní se dostáváme k poslednímu eh, bodu, eh, a sice eh, feedback k trialogu o směrnici AVMD a to proběhne s vyloučením veřejnosti, proto prosím všechny zúčastněné, kteří eh, nepatří eh, do Evropského parlamentu nebo k výboru eh, pro kulturu. To platí samozřejmě také pro spolupracovníky rady a komise, aby laskavě opustili náš sál.